Dear, dear colleagues, please, we will start. Please sit. Vážení kolegové, prosím, eh, posaďte se, budeme začínat. Vamos, vamos a comenzar. Takže začneme, protože dnes nás čeká dlouhé dopoledne plné hlasování. Takže dobré ráno vám všem. Začneme bodem 14, volba druhého místopředsedy. Máme návrh předložený GUE. Paní Běrk si k tomu žádá o slovo. Tak so Mikke, Thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát. S velkou radostí představujeme eh, nástupce Ines Zuber, je to Jao Pimento López, eh, a navrhujeme, aby převzal všechny odpovědnosti. On už s tím vlastně začal a my bychom ho tímto rádi nominovali na pozici místo předsedy. Muchas gracias. Děkuji vám, paní Bjerg. Pokud je nominace přijata, můžeme aklamací, eh, nebo chce někdo vystoupit, abychom hlasovali, takže aklamací můžeme eh, přejmout tuto nominaci a blahopřejeme panu Pimentu Lópezovi a poprosím ho, aby zasedl eh, na tribunu. Proximo punto. Bueno, pues, eh, eh, con... Tak začneme s hlasováním. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva paní Reintke, rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku. Předpokládám, že máte všichni své volební karty, hlasovací karty, přesně řečeno, v strojcích. A začneme tedy hlasovat. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 68 eh, ta padá. 69 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 71 staženo, kompromis 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 a 83, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 padá, 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 87 pro, proti, zdrželi se schváleno, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se schváleno, 93 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď návrh 103, 104, 105, to jsou totožné, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 18 pro, Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasování o kompromisu 18. Zahajuji hlasování. alguien que tiene Někdo má kartu a nehlasoval. Ale to taky nevadí. Končím hlasování. Schváleno. Tak to zopakujeme, ale prosím, buďte pozorní. Já jsem říkala, že někteří lidé mají vloženou kartu a nehlasují, takže hlasujeme o kompromisu 18. Zahajuji hlasování. Se cierra la tak dobře, počkáme, protože zase ještě někdo neodhlasoval. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 92. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Tak prosím, soustřeďme se. Kontrola hlasování o návrhu 92. zahlově hlasování. Se Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 106. Kdo je pro? Ve dvou částech, omlouvám se. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Tak radši to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 107 pro, proti, zdrželi se schváleno, 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 116 pro, 115 chcete ověřit. Zahajuji hlasování o návrhu 115. Se Končím hlasování. tak jsem se nemýlila. 116 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 117 pro, proti, zdrželi se schváleno, 118 pro, promiňte, tak ta padá, omlouvám se, protože předchozí návrh byl schválen, 119 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 120 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Empl 3. Ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Ne, tak ta je pokryta. 121 pro. Proti zdrželi se zamítnuto, 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 123 pro, proti, zdrželi se schváleno, 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Empl 12 padá, ne? Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 132 pro, Sto třicet dva pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl 17 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 134, 135, totožné návrhy pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 136 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 138 pro, proti, zdrželi se schváleno, 139 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď návrh 142 pro, proti, zdrželi se schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se schváleno. 144 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 147 pro, proti, zdrželi se schváleno. 140, chcete to ověřit? Dobře, ověřujeme hlasování o návrhu 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 151 zastaženo, 152 pro, proti, zdrželi se schváleno, 153 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 154 a Apple 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Apple 19, první část, o té se nehlasuje, protože je pokryta, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ample 23, první část, o té se nehlasuje, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157, 158 a 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme hlasování o návrhu 160, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To ne, že bych to tak eh, předem odhadla, ale prostě se mi to tak zdálo. Nevím, jestli to je tak, že někdo tam vložil kartu do strojku a vůbec nehlasuje, ale dobrá. A teď návrh 161 pro, proti, zdrželi se schváleno, 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, schváleno 170, 171 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 172 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 173 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 174 a 175 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 176 pro, proti, zdrželi se schváleno, 177 a 178 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 179 pro, proti, zdrželi se schváleno, 180 pro, proti, zdrželi se schváleno, 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 193 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, Myslím, že to je schváleno, ale nejsem si jistá, takže eh, to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování o kompromisu 26. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 27. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 198 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto, 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dv... zkontrolujeme 199. Zahajuji hlasování. Tak, už hlasovali všichni. Tady je někdo navíc z EPP. EPP má ohlas navíc, který musí zmizet. No, no, ranky. Tak teď, teď dva jsou pryč. Tak jeden se zase musí vrátit. Tak, tak se nějak domluvte. to. 200 pro, proti, zdrželi se schváleno, 201 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 201 ověřujeme, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto o dva hlasy. 202 pro, proti, zdrželi se, zase to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Někdo navíc z EPP? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 208 pro, proti, zdrželi se schváleno. 209 pro, proti, zdrželi se schváleno. 211 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 212 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 213 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Chcete to ověřit? Já se dívám na frakce a máte pravdu. Eh, nehlasuje, eh, ne, dostatečně ruku, takže se musíme probudit. Takže hlasujeme o kompromisu 29 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 30. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 217 pro, proti, zdrželi se, tady to nebylo jasné, takže ověřujeme hlasování o 217 se za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro. Něco jsem udělala špatně. Ano, kompromis 2, omlouvám se. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Teď návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 25. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, nemám vůbec tušení, takže kompromis 7 zkontrolujeme. Schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl C pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, Ano, z tohoto kompromisu přecházíme na 49. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme hlasování o 53. Končím hlasování. Schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl odvodnění 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, Empl odvodnění 3 pro, proti, zdrželi se schváleno a návrh 1 není přípustný. Takže hlasujeme elektronicky o celé zprávě, zahajuji hlasování. Hay uno más del PP. El PP tiene un voto de, de... Zase máme jednoho navíc z PP. Tak, Teď už, teď už neodchází nikdo. Výborně, takže zpráva je schválena. 24 hlasů pro, 6 proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme paní Rentke. Mm, vale, voy a seguir esto. Uy. Bueno, pasamos... Tak. Už jsme se rozjeli, probudili jsme se, eh, nastartovali jsme ten správný rytmus, takže můžeme na další zprávu. To je prosazování hlediska rovnosti pohlaví ve všech oblastech činnosti Evropského parlamentu. Spravodajkou je paní Mlinár. Včera jsme k tomu měli zajímavou diskusi a teď budeme tedy hlasovat o této zprávě. Návrh 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100, eh, pardon, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51. 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58. Pro, proti, Zdrželi se zamítnuto 59 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak tady máme ústní pozměňovací návrh k odstavci 9. Ne, tak to je původní text odstavce 9. EPP žádá dílčí hlasování, takže první část odstavce 9 pro, proti, zdrželi se Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď návrh 67 s ústním pozměňovacím návrhem. Chcete? Jsou nějaké námitky vůči tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne? Takže můžeme o tom hlasovat. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ale nejsem si úplně jistá. Takže 79 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 91 pro, proti, zdrželi se schváleno, 93 pro, proti, zdrželi se schváleno, 94 pro, proti, zdrželi se schváleno, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 110 pro, proti, zdrželi se schváleno, 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 114 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 9 pro, proti, zdrželi se tak teď už ani nevím, o čem hlasujeme. Kompromis 9. Tak schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, za, schváleno. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se schváleno, 125 pro, proti, zdrželi se schváleno, 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, dva pro, proti, zdrželi se schváleno, tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět. schváleno, paní předsedkyně pět pro, Pět a šest pro, proti, zdrželi se schváleno, sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se, nejsem si jistá. Takže elektronicky o návrhu 11 zahajuji hlasování. Pues stává, claro. Tak to bylo jasné, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 18. Já jsem říkala schváleno, ale je to zamítnuto. Ano, zamítnuto. Jestli to chcete ověřit, já jsem se jenom spletla. Bylo to jasné. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno 44 pro, 44 proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat o závěrečném, hlas, eh, závěrečném hlasování o zprávě za hlasování. Se cierra la votación. Queda aprobado por... Schváleno 23 hlasů pro, 6 hlasů proti a jeden se zdržel. Blahopřejeme paní Mlinár.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 Přejdeme k hlasování o další zprávě pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU. Spravodajkou je paní Kuněva a začneme hned hlasovat. Kompromis 1 pro. Proti. Tak. Si nos Prosím, soustřeďme se. Hlasujeme. Kompromis 1 pro. Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo schváleno, ale ověříme. Se la Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti. Ano, tak prosím jak můžeme hlasovat? Tady prostě lidé vstávají nebo eh, nezvedají ruce. Ne, že bych byla ve špatné náladě, ale začínám se trošku zlobit. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to je zamítnuto. Ano. Dobře, tak to ověříme. Kompromis 2. Končím hlasování. No tak podívejme. Vidíte to. Já jsem se špatně dívala, je to schváleno. Takže návrh 83 pro, proti, Zdrželi se? Tady už nikdo nehlasuje. Vůbec nehlasujete. 83 pro, proti, zdrželi se. No tak to ověříme. 83. Se cierra Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 89 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 148 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 93 a 94 pro, proti, zdrželi se, Elektronicky to ověříme. 94. Zahajuji hlasování. Aprobado. Schváleno. Je to jasné, ale kdybychom zvedali ruce, nemuseli bychom se zdržovat tím elektronickým hlasováním. 95. Ne? Ano, takže ten padá. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 byla stažena, Apple 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, 103, zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. Schváleno. Teď eh, kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 112 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 113 pro, proti, Zdrželi se schváleno 152 pro, proti. Zdrželi se schváleno 116 pro, proti. Zdrželi se schváleno 117, dvě části, první část pro, proti. Zdrželi se tak to ověříme elektronicky první část návrhu 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Empl 17 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 118 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 123 pro. Proti zdrželi se, schváleno. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 130 pro, proti, zdrželi se, Ověříme hlasování o 130 se zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, budeme to ověřovat? Dobře. 131. Tak vidíte, paní Legrip, měla jste pravdu a jeden hlas schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107, jenom druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ample 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 136 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 138 pro. Máme tady ústní pozměňovací návrh zapracovaný do textu, je to tak? Polikit, tropologie. A posírat topologii. Já bych to uh, chtěla stáhnout, tento pozměňovací návrh. Dobře, takže tím se ústní pozměňovací návrh stahuje hlasujeme o 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 109 pro, Tak to bylo jasné. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, ne, tak ten padá, protože jsme schválili ten předchozí. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 110 pro, proti, zdrželi se, schváleno 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno MPL 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Empl 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 162 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 165 pro, proti, zdrželi se, 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím, zvedejte ruce. Já, ne, že bych si vymýšlela, ale nejde to tak. Embl 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mpl 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mpl 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Mpl 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Mpl 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zbytek návrhu EMPL o těch nehlasujeme, to je dobře. Tenemos otros trozos que no se votan también. Návrh 1 pro, proti, Takže návrh jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři a šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 padá, 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Desítka padá, 25 také, 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno.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 zdrželi se schváleno. Ample 2 TV pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme. Takže návrh Ample 2 TV zahajuje hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. Ano, měli jste pravdu, paní Beserel, zamítnuto. to ne Empl, ale 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se schváleno, 33 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kom- ověříme hlasování o druhé části. Dobře. Zamítnuto. Kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl A pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno, 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se schváleno, 38 pro, proti, zdrželi se schváleno, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, empl T pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže to ověříme, hlasování o kompromisu 16. Rechazado. Zamítnuto. Takže 44 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 45 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 46 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 48 ve dvou částech. První část pro. Proti no, no Kompromis 16 nebyl schválen, takže musíme, hlasovat o těch pozměňovacích návrzích. Teď je osmička ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Eh, Končím hlasování, schváleno. 47. Ne, omlouvám se. Ample X. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 47 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49 pro? Proti? zdrželi se, e, zamítnuto 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 17 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. 54 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Empl V pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 65 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 55 pro, ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl Q pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl AG pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl P pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl AM, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl AL pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, ne? Takže 62. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Empl Z pro? Proti? Zdrželi se Ověříme MPLZ. Končím hlasování. Schváleno, velmi jasně. Empl AK pro, proti, zdrželi se, schváleno, 68 pro, proti, Zdrželi se schváleno. 69 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 70 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 21 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 72 pro. Proti zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Empl F pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Empl L pro, proti, zdrželi se, schváleno. M pro, proti, zdrželi se, schváleno. N pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AB pro, proti, zdrželi se, schváleno. AC pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AD pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AE pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AF pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronicky zahajuje hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. 16 pro, 1 proti a 14 se zdrželo, takže blahopřejeme paní Kuněvi. que no queda nada. Tak, pokračujeme. Tato poslední zpráva je jednodušší. Ne, tak předposlední, omlouvá se paní předsedkyně. Ale ten druhý taky není moc dlouhý. Tak, e, takže zpráva o uplatňování směrnice o rodičovské dovolené. Spravodajkou jsem já, paní Garcia Perez a budeme hlasovat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se. Tak elektronicky ověříme kompromis 1. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvac... ověříme dvacítku. Dobře, ověříme dvacítku. Rechazada. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 byla stažena. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Myslím. Ale ověříme to. Kompromis 2. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pokračujeme. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme druhou část. Končím hlasování. Zamítnuto. 28 bylo staženo. Kompromis 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 30 s ústním pozměňovacím návrhem, který máte v textu. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31 pro? Proti? zdrželi se schváleno, 32 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvě, dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis tak ještě návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Někteří asi nechtějí hlasovat nebo odešli a nechali tady tu hlasovací kartu. Tak, teď už je to lepší. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď závěrečné hlasování o zprávě, závěr hlasování. i queda aprobado por... Schváleno 17 hlasů pro, 13 proti a jeden se zdržel. Un poquito, solo. A teď opravdu poslední zpráva. Sociální dumping v Evropské unii. Spravodajkou je paní Regner. Začínáme hlasovat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dva, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno, teď návrh 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 padá, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 40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 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Zpráva je schválena, 28 hlasů pro, jeden proti a dva se zdrželi. Blahopřejeme paní Regner. A tím končí zasedání výboru. Děkuji mnohokrát za spolupráci a přeji vám hezký zbytek týdne.